dne v prvním plenárním týdnu v únoru. Teď budeme mít prohlášení eh, vysoké zástupkyně a místo předsedkyně komise o situaci v Iráku. A tím dávám slovo opět baronce Eštonové. Uh, Paní předsedkyně, děkuji, vážení členové. Když se podíváme na Irák dnes, vidíme určitý pokrok, i když země stále ještě stojí před řadou výzev. Já bych se chtěla dnes zaměřit na eh, současný a budoucí Irák jako země s velkým potenciálem eh, dnes násilí je na nejnižší úrovni od roku 2003. I když vidíme strašné útoky eh, proti vládním eh, institucím, eh, tak v roce 2009 oproti roku 2008 byl počet obětí poloviční. V roce 2006 a 2007 docházelo k obrovskému násilí, které se teď snížilo. Irák má novou ústavu, a také eh, proběhlo několik voleb s vysokou účastí. Díky statečnosti iráckého lidu eh, jsou, se rozvíjí činnost demokratických organizací a institucí. A také můžeme říci, že eh, 7. března 2010 proběhnou další všeobecné volby, což bude dalším velkým krokem pro konsolidování irácké demokracie. Pro nás to znamená podporovat, aby Irák dále kráčel touto cestou a také, jak se situace zlepšuje, aby se rozvíjely další oblasti. Přes miliardu eur poskytla EU e, od roku 2003 e, Iráku. E, jde to do základních složeb, rozvoj lidských zdrojů, uprchlí uprchlíky, politický proces a vytváření kapacit. To všechno jsou irácké priority. EU EULEX, to bylo několikrát prodlouženo, tyto mise byly několikrát prodlouženy ze žádosti Iráku. EU sehrává vedoucí úlohu e, ve volebním procesu a budeme i nadále pomáhat Iráku v této i v dalších oblastech aby irácké eh, eh, úřady mohly postupně přejmout veškerou odpovědnost. Stále více a více se eh, díváme na dlouhodobou trvalou udržitelnost a také na stotožnění se s iráckou kauzou. Eh, chceme, aby se rozbíhala spolupráce také v oblasti energetiky a aby dobře fungovala dohoda o spolupráci. Mezi EU a Irákem takto funguje eh, tato dohoda. Je tady eh, příležitost pro politický dialog, pro obchod a pro poskytování rozvojové pomoci. Chceme širší a hlubší politický dialog s Irákem, který bude také pokrývat lidská práva. Parlament se zajímá na výsost o Irák a my věříme, že tady bude větší spolupráce mezi Evropským parlamentem a Iráckou radou zástupců do budoucna. Eh, samozřejmě Irák ještě čelí celé řadě velkých problémů. Nadcházející volby budou velice důležité, musí být svobodné a rovné. To budeme sledovat velice pozorně. EU také eh, pošle tým, pozorovatelský tým na tyto volby a bude také eh, doporučovat konkrétní opatření tak, jak postupně se vyvíjejí nové instituce, věříme, že dojde k národnímu usmíření. A my budeme pokračovat a budeme i nadále stát bok po boku Iráku a budeme je podporovat společně se Spojenými národy a s dalšími součástmi mezinárodního společenství. Těším se na diskusi. Děkuji. Děkuji. A nyní zahajuje diskusi řečník za EPP, paní de Lange. Má slovo dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vysoké představitelce za její slova. Zní to velice optimisticky a je to dobře. Existují zde optimistická znamení. Vy jste zmínila nižší počet mrtvých v důsledku atentátu, také úspěšné volby, které se konaly, ale to zatím ještě neznamená, že se jedná o právní stát. Hlas většiny zatím ještě neukazuje, kdo má pravdu a jaký je právní stát, e, neboť právní stát znamená také uznávání menšin a to jsem právě u vás neslyšela. Human Rights Watch říká, že se nadále dochází k pronásledování menšin. Také se konají například atentáty na křesťanské kostely. Včera byl zabit otec dvou dcer na ulici v Mozotu. Křesťanské menšiny nadále odcházejí z Iráku byly to velké počty. Bylo to 500 tisíc po americkém úderu a dalších 200 a 100 tisíc dalších letech. EU se nemůže pouze dívat, protože v naší smlouvě, tedy základní smlouvě, také hovoříme o tom, že my respektujeme menšiny a lidská práva. A toto požaduje všech 27 zemí EU. A vy, paní paní Ashton, musíte za tato práva bojovat. A za tím jsme se orientovali především na obecnou podporu eh, budování demokracie. My vy říkáte, že se řídíte prioritami Iráku a já se od vás chci dozvědět, jak se postaráte o to, aby také byly více zohledněny menšiny v Iráku. Možná, že to není priorita Iráku, ale je to naše priorita. Rád bych si vás této souvislosti vyslechla. Děkuji vám a nyní za SD skupinu pan Costa. Presidente, komisario Ashton, eh, penso sia molto importante che il Parlamento europeo colga... Paní předsedkyně, děkuji. Já myslím, že je velice důležité, aby Evropský parlament eh, využil této diskuse a hovořil o březnových volbách v Iráku. Politický proces v Iráku ukazuje, že je důležité, aby se tento proces rozvíjel, je stále ještě velice zranitelný a křehký. Musíme udělat maximum pro to, abychom posílili instituce v této zemi a posílili rovnováhu, politickou rovnováhu, o kterou se proces opírá. Je to důležité, abychom umožnili v srpnu odchod části amerických vojsk, aniž by to nějak ohrozilo vnitřní situaci v země. Kurdové, ší, sunité, šítové eh, musí eh, žít eh, ve podmínkách spolužití, které budou zaručovat zákony. Jsou tady určitá znepokojení. Také nedávno rozhodla volební komise, že vyřadí eh, kandidáty, kteří jsou blízcí sunitům a křesťanům, to hrozí, že spochybní demokratický eh, proces v Iráku. A my musíme tento proces velice pozorně sledovat a musíme mít ještě silnější ambici ve vztahu k Iráku. Eurojust uh, Lex, tento program EU, se zaměřuje na rozvíjení demokratických institucí a organizací v Iráku. Naše skupina si myslí, že je pozitivní, že se rada rozhodla, že až do 30. srpna 2010 prodlouží tuto misi a e, podrží nebo bude pokračovat v této podpoře Iráku. Cílem je zúčastnit se procesu stabilizace a rozvoje země a posilovat i po volbách eh, vztahy s touto zemí. Mnoho členských států spolupracuje s Irákem, mezi jinými třeba Itálie, která má velký kulturní program spolupráce. Vzhledem ke strategické úloze této země v regionu a pro možnost překonání eh, konfliktu a udržení míru je právě tato naše spolupráce velice důležitá regionální vláda eh, v Kurdistánu a její vztah eh, tady k Turecku není velice dobrý. Je tady velký problém lidských práv a zejména hospodářské bezpečnosti. Eh, uprchlíci, 10% obyvatel, menšiny, ženy, náboženské menšiny, tyto zranitelné skupiny trpí velkým negativním dopadem celé situace. Když eh, mimo jiné podpoříme místní nevládní organizace, eh, které pracují v Iráku, eh, pak mohou být zejména ženy strategickým tématem, které by umožnily překonat problémy s obyvatelstvem. E liberali, Za ALDE pan Van Balen dvě minuty. Děkuji, je skutečností, že Irák není bezpečnou zemí. To je skutečnost. Podíváme-li se na Irán, tak Irán se snaží získat větší vliv, než je nutné v Iráku, tedy na jihu Iráku, prostřednictvím šítské menšiny. Já jsem neslyšel, že paní Eštonová by také hovořila o Iránu. Irán ohrožuje Irák. Jak se bude snažit EU zachovat Irán v Iránu a aby nezasahoval do okolí. Je tady také velký problém o Kurdistánu mezi Irákem a Tureckem. A možná jisté bude legitimní bojovat proti partizánskému hnutí na severu ale autonomní region Kurdistán na severu by se měl rozvíjet samostatně. Když tady hovoříte o memorandum of understanding, tak to je velice důležité, ale Irák není jednotný stát, takže mě by zajímalo, zdali memorandum je také diskutováno s kurdskou autonomní vládou, protože tady se hovoří o tom, kdo vlastní ropná pole a tak dále. Je to bráno na zřetel. Chci obrátit vaší pozornost na to, že bezpečnostní síly v Iráku nejsou plně vytrénovány, vyškoleny a ne fungují úplně. My bychom měli podporovat vznik právního státu, ale také bychom měli podporovat školení bezpečnostních sil. Potřebujeme integrovaný přístup k energetice, politice a ekonomice. Potřebujeme integrovaný přístup také vůči sousedním zemím Iráku Prosím, mohla byste nám naznačit, jak si takovýto spojený koordinovaný přístup představujete? Děkuji vám za Aldeskopedou. A nyní děkuji. Nyní má slovo pan Evans za zelené. Paní Evans. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji baronce Eštonové za její slova. Myslím si, že je dobré, že také zde hovoříme o Iráku a také vlastně o nelegální válce ze strany Británie v Iráku. My jsme tenkrát, když byla zahájena válka, tak jsme se domnívali, že se jedná úplně jiné příčiny. Ale musím říci, že bohužel situace byla zneužita. Takže nyní je jasné, že situace je taková, jaká je. Došlo k určitému pokroku, ale nadále existují složité situace. Nedochází k ochraně menšin, je zde velký problém s uprchlíky, také, promiňte mi, prosím vás, hovořte trošku pomaleji, protože tlumočníci nestihnou tlumočit vaš, váš proslov. Ano, omlouvám se, říká řečnice odboráři, novináři, také ženské političky mizí a nebo jsou zabíjeni. Dochází k sebevraženým atentátům již také se nyní plánují nové volby ale sunité jsou málo reprezentováni v iráckém parlamentu a toto povede k další nestabilitě minulý listopad byl upozorněn Irák na to, že by měl pozastavit popravy, ale nadále čeká na popravu 900 lidí a nedostalo se jim spravedlivého procesu. EU musí budovat demokracii a musí zajistit respektování lidských práv také je třeba stanovit priority na, ve vybudování například zdravotnictví a také zlepšit situaci v oblasti lidských práv. Partnerské a kooperační smlouvy jsou budoucností, ale musíme požadovat, aby okamžitě se jednalo například o zastavení poprav. A také je třeba posílit demokracie lidská. Grazie. Děkuji. A za evropské konformisty a reformisty pan Stevenson na minutu. Baroness Ashton. Děkuji. Paní Eštonová, volby nebudou volné a nebudou spravedlivé eh, v Iráku. Před eh, deseti dny eh, právě volební komise rozhodla, že dva lidé z parlamentní fronty budou vyloučeni z těchto voleb. A také tady je zakázáno pro některé, aby se účastnili těchto voleb jako kandidáti. Takže to není tedy náhodou, když že když eh, Zrovna když eh, byl jeden minister na návštěvě Bagdadu, byly vlastně tyto informace právě eh, ohlášeny. A můžeme v tomto smyslu hovořit kriticky o přípravě voleb. Joe Biden již protestoval a já věřím, paní Aštonová, že to uděláte také když eh, tento kandidát a další ehm, lidé, kteří se chtějí kandidovat ve volbách, nebudou mít možnost kandidovat, nebude možné uznat legitimní tyto volby. Děkuji. A za GUE pan Majer minutu a půl. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. A děkuji paní Eštonová Dovolte, abych nezdílil váš eh, optimismus. Je dobré v životě být optimistou, ale konkrétně v Iráku nemůžeme být optimisty. Eh, důkazem je, že Evropská komise se rozhodla, že nepošle eh, pozorovatele, protože není zaručena jejich bezpečnost. A já myslím, že toto rozhodnutí je dostatečně výmluvné. Je pravda, že vy jste nechtěla hovořit o minulosti, ale eh, právě v minulosti byl Irák eh, v zemí velice zdevastovanou, eh, obrovský počet mrtvých, vysídlených, uprchlíků a to všecko následkem války, která se opírala o lež. To je realita. A Samozřejmě byl tady zájem o ropu ze strany severoamerických firm. To je prostě krutá pravda. A Právě přítomnost zahraničních vojsk všecko zkresluje. Já se vůbec nedivím, že rozhodnutí, eh, které bylo eh, učiněno to, že tedy laické strany eh, nemají možnost kandidovat ve volbách, že to vlastně také vyvolává určitý konfrontace. Některá velvyslanectví, včetně evropských, dokonce nevylučují vojenský převrat. Situace je velmi negativní. Já bych poprosil, abyste pracovala na této situaci eh, v tom směru, aby se co nejrychleji stáhly okupační vojsko, protože to všechno ovlivňuje současnou situaci v Iráku. Aby tady pak eh, existovala kontrola ze strany OSN a probíhal proces, který by umožnil návrat eh, k respektování věci, která nikdy neměla být nerespektována, a sice mezinárodního práva. Děkuji. A za frakci FD pan Belder na minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Vážená paní Eštonová, o Vánocích 2009 zůstaly mnohé kostely v Iráku zavřené kvůli eh, výhruškám bombových výbuchů. To už jsme zažili. Je to smutné, Mnohé kostely zůstávají prázdné, protože stále více křesťanů opouští tuto zemi. Před Vánoci jsme v Mosulu zažili zase tři smrtelné útoky v Kirkuku, kde byli dříve křesťané bezpeční. Došlo k únosům a k vraždám a stovky křesťanských rodin uprchly. V roce 2003 bylo v Iráku 1,5 milionu křesťanů. Došlo k náboženským čistkám, museli uprchnout. Evropská rada a členské státy nesmí tuto afganizaci Iráku trpět. Co k tomu říkáte, paní Eštonová? Taková země dvou proudů bez prapůvodní křesťanské obce. To nebude nikdy tolerantní země a také pro bezpečnost Evropy to nebude dobré. Děkuji. A seznam ostatních řečníků, ale chci vás požádat, abyste dodržovali čas, protože už trochu přetahujeme. Paní Basesku, minuta a půl. Vážená paní Eštonová, vážená paní předsedkyně parlamentu, Volby do parlamentu ze 7. března vedly k novým eh, koalicím a aliancím. Podle mého názoru eh, a podle mých informací si staré aliance přejí upevnit svoji pozici a ministerský předseda se pokusí, aby určité skupiny či nezávislí kandidáti se dostali eh, do té sestavy. Ale nesmíme zapomenout, že pod poté, co proběhly volby, eh, proběhnou volby, musí se zorganizovat také referendum o Kirkúku. Je jasné, že se může zhoršit situace v Iráku, protože dojde k napadení určitých skupin nebo se vyskytnou jiné tenze. Pokud je o bagdátskou vládu, tak eh, ta se zřejmě bude snažit, aby posunula referendum a, a aby zákony o emisích CO2 nebyly nikdy aplikovány. Je to otázka poprav, které to jsou v pořadí, je to 900 osob, používání mučení za účelem získání doznání a zhoršení situace lidských práv a také vysoká míra korupce. Uvedu příklad. Uh, zatčení bývalého ministra obchodu. Ve vztazích eh, s Irákem se Rumunsko snaží přejít od vojenské k civilní stránce. Myslíme si, že máme takovéto závazky vůči našim partnerům. Děkuji. Děkuji. A teď má slovo paní Komeš, minuta a půl. Děkuji. Demokratické výdobytky v Iráku se musí dále rozšířit. V minulých měsících jsme viděli úsilí a viděli jsme také pokus o překonání toho náboženského rozporu. Je to otázka eh, úspěchu irácké politiky, nicméně asi 500 sunnických politiků bylo vyloučeno z, z parlamentních voleb, což není dobré znamení a mohlo by to opět podnítit konflikty. Pak je tu otázka eh, trestu smrti, to není příliš povzbuzující, paní Baronko, musíte eh, apelovat na irácké úřady, aby zakázali tresty smrti. 1,5 milionu Iráčanů jsou stále ještě v jiných státech a od roku 2003 eh, musíme mít na paměti to, že máme také zodpovědnost za tuto situaci. Další témata, otázka lidských práv, otázka žen, boj proti korupci, tam je velmi důležité, aby eh, vláda Iráku eh, dokázala aplikovat příslušné zákony. Máme tu výměnu mezi nevládními organizacemi v Iráku a v Evropské unii. Děkuji. A teď pan Poreba. A chci vás požádat, abyste četli pomalu, pokud čtete protože jinak tlumočníci nestíhají. Děkuji, paní předsedkyně, paní Eštonová. E, ta, to nasazení stovek mezinárodních skupin Eh, jsou tam i polští vojáci a také zaznamenali oběti. Ta situace není dobrá. Je to země, eh, kde si stěžujeme na teroristické útoky, sem patří také útoky na křesťanské menšiny, čili ve srovnání s těmi dřívějšími lety je to sice drobný pokrok, ale stále ještě jsou tam sebevražedné atentáty eh, nejen v Iráku, nestam, ne, dochází k destabilizaci Iráku, ne, nejen Iráku, ale celého regionu. Čili jde o to, abychom přispěli ke stabilizaci a Iráku a sem patří také Irán. Ano, vážená paní Baronko, sem patří také Irán a role Iránu a jeho vněšování do iráckých záležitostí. Chci vás požádat, abyste tady postupovala proaktivněji, pokud jde také o spolupráci se Spojenými státy tak abychom mohli takovéto činnosti včas zahájit tak, aby se Irán nevměšoval do iráckých záležitostí, protože pouze tak je možné stabilizovat celý region. Děkuji. Děkuji. A slovo pan Melenchon na minutu. Paní vysoká představitelka, my nezdílíme ani váš optimismus o situaci v Iráku, ani názor na to, že tady je dobrý vliv té situace. Irán, Irák byl um, obsazen eh, na základě lživého tvrzení, že tam jsou eh, zbraně hromadného ničení. 17 zemí z 27 bylo takto zataženo do této akce. Um, tady obyvatelstvo je rozděleno, bohatství země je ničeno, kultury kulturní dědictví eh, rozkradeno a tady vlastně vládne volně tyranie. Eh, volby, které tam probíhají, jsou nespravedlivé, jsou žalostné. Co uděláte, abyste žádala, eh, aby vám skládali účty ty země, které tady lhaly a které zítra u Jemena nebo Jemenu nebo jiné země mohou postupovat stejně? Jaké rozhodnutí uděláme, abychom zabránili používání chemických, eh, radiologických zemí nebo zbraní nebo zbraní s ochuzeným eh, uranem. Jak eh, se postaráme o to, aby se toto ne používalo v Afganistánu, když zavíráme oči před Irákem. Děkuji. A dávám slovo panu Proverovi. Jedna minuta. Salutiamo con sincere auguri le prossime... Čekáme na další volby v Iráku, protože to bude další krok směrem k demokracii. Nebudou rovné eh, ani zcela svobodné, ale bude to malý krok vpřed na cestě k rekonstrukci Iráku v oblasti kulturní, finanční, hospodářské, bezpečnostní. To všechno jsou nezbytné podmínky pro rozvoj demokracie, ale je také zapotřebí posilovat instituce v této zemi. Mírové soužití mezi různými ehm, národnostmi a náboženskými obcemi, obnova institucí, například nastolení federálního uspořádání, to by mohlo dát větší autonomii různým oblastem a přispět k řešení situace. Ehm, zajímavý příklad je právě irácký Kurdistán. Chtěl bych vědět, jaký máte názor, paní Eštonová, na tento aspekt, tedy institucionální situace v zemi. Děkuji a dávám slovo panu Svensonovi. Minuta 30. Děkuji vám, paní předsedkyně. Samozřejmě hovoří se o násilí, o katastrofě, když pomyslíme na Irák. Ale není pochyb, že probíhá demokratizační proces v Iráku. V loňském roce v místních volbách se objevilo přes tři tisíce žen zcela transparentním způsobem v této arabské zemi a také tyto ženy se dostaly i na významná místa. To je důležité v arabské zemi. A je to také naděje pro parlamentní volby, které proběhnou v březnu tohoto roku. Sunité se účastnili místních voleb, ale bohužel před několika týdny 14 kandidátů a stovky lidí eh, se staly předmětem zákazu pro tyto volby. Eh, předseda sunické strany pro dialog právě patří mezi tyto osoby. Myslím, že pro budoucnost této země a pro demokracii Iráku je tato otázka velice důležitá. Důležité je myslet na náboženskou i etnickou soudržnost této země. Paní Eštonová, musíme hovořit zcela jasně a srozumitelně. Když hovoříme o menšinách, Eh, ať už národnostních nebo náboženských v této země, musíme mít na paměti to, že právě volby do parlamentu jsou pro budoucnost Iráku rozhodující. Paní Aštonová, co si myslíte, že může udělat EU proto, aby tyto volby v Iráku byly co nejúplnější a zahrnovaly co nejvíce obyvatel a byly demokratické. Vole Balčitis per un minuto e trenta. Děkuji, pan Balčitis, minuta 30. Labai, gerima pirmininkė, Děkuji paní předsedkyně, paní vysoká představitelko. V minulých letech EU EU zvýšila své působení na Středním východě. EU vždy věnovalo velkou pozornost Iráku. Společně s mezinárodním společenstvím jsme se snažili o znovu vybudování Iráku a o mír v této zemi. My zde vidíme také politické boje, které brání reformám v mnoha oblastech. Také nám působí velké starosti že několik stran bylo vyškrtnuto z voleb. Je třeba se postarat o větší demokratizaci v zemi a proto EU musí společně s dalšími zeměmi požadovat, aby byla respektovaná lidská a mezinárodní práva. Myslím si, že Irák by rád spolupracoval, je ochoten více spolupracovat s EU a dalšími zeměmi. Memorandum of understanding, které bylo podepsáno pro energetiku v minulém roce, eh, ukazuje, že Irák hodlá zde s námi spolupracovat a toto se nevztahuje pouze na bezpečné energetické dodávky, ale také se to vztahuje na politickou stabilitu, které se dnes nedostává. mezinárodní společenství musí navrhnout řešení aby správní stát a lidská práva se stala hlavním pilířem v budoucnosti v Iráku. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Čarnecký jedna minuta. Paní předsedkyně, paní místopředsedkyně komise, chci upozornit na to, že vy že vaše slova můžeme označit za vládní optimismus, ale voliči v Evropě očekávají více. Nejedná se pouze o to, co se říká, ale také o to, co se neříká. A ve vašich slovech mi chyběly různé aspekty, které jsou důležité pro občany v Evropě, což je například pro následování menšin v Iráku a především pro následování křesťanské menšiny v Iráku. Již o tom někteří předřečníci hovořili a také hovořili o měšování Iránu do Iráku. Není tomu tak, že Orgány v Iráku toto také zneužívají. Je třeba se na tento problém zaměřit, protože my finančně irácké orgány podporujeme a tyto peníze nejsou řádným způsobem využívány, například v utečeneckých táborech. Děkuji, děkuji vám a nyní začneme postup Catch the Eye. Pan Soník, jedna minuta. Děkuji. Děkuji, pane předsedkyně. Domnívám se, že Irák nám může sloužit za příklad především proto, že protivníci ve vlastní zemi jsou jejich chemickými zbraněmi. Když hovoříme o Iráku, pak musíme hovořit také o tisících vojácích z mnoha zemí, kteří přišli o život v Iráku. Musíme také myslet na jejich rodiny. Tito lidé odešli sloužit do Iráku a chtěli sloužit dobré věci. A my se nyní snažíme o budování demokracie v Iráku. My požadujeme, aby EU se chovala aktivně a musíme také požadovat od Iráku, aby dodržoval pravidla hry. Grazie, la parola all'onorevole Zemke per un minuto. Děkuji, pan Sonik. Tak to se teraz zrobilo, že zabírám głos. E, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem rád, že tady zaznělo tolik hlasů v této dnešní odpolední diskusi. A to právě také proto, že eh, i polští vojáci se snaží v Iráku obnovit mír. Myslím, že situace v Iráku se poněkud zlepšila, trochu se zlepšila, ale stále je to situace velice zranitelná. EU může situaci přispět a může dělat některé věci, které ještě nedělá. Když se podíváte na stabilitu a rozvoj Iráku, nejdůležitější je, aby byly vzdělávací programy pro mladé Iráčany a aby také Iráčané měli možnost studovat i v Evropě. Oni eh, postrádají inženýry, postrádají eh, odborníky v celé řadě oblastí. Druhá věc je ochrana eh, různých kultur, které postupně v Iráku se rozvíjely. A tady musíme pomoci eh, obnovit Babylon a tak můžeme konkrétně přispět. Pán Rubik, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní Eštonová. Moje otázka se týká memoranda o porozumění, které bylo podepsáno. Myslíte si, že je skutečně možné, aby s panem Ettingerem nebo s panem Vandenguchtem bylo možné eh, udělat další rozvoj. Já si myslím, že právě hospodářský rozvoj Iráku poskytne větší stabilitu a pokud bychom zlepšili vztahy v oblasti energetiky, eh, pokud bychom přispěli eh, většími evropskými dodávkami k tomu, aby bylo možné využívat eh, jejich eh, energetické rezervy a současně od nich nakupovat ropu, tak by to byla situace, ze které by profitovaly obě strany a myslím si, že by takováto iniciativa v příštích týdnech byla velmi rozumná. Děkuji. Děkuji. Takže tím končíme Catch the Eye a teď dostane slovo paní Eštonová. Uh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, poslanci, za zajímavou debatu. Chtěla bych se vyjádřit k jednotlivým aspektům této diskuse. Chci uznat význam který přikládají poslanci otázce menšin. Jak víte, tak v rámci kooperační dohody se snažíme zajistit, aby lidská práva byla v centru naší dohody. Já doufám, že tuto dohodu brzy s Irákem uzavřeme. Já slibuji, že uděláme vše, co je v našich silách, ohledně otázky menšin, kterou považuji za důležitou. také někteří z vás hovořili o trestech smrti a my chceme, aby trest smrti byl zakázán. Na to jste také oprávněně upozornili. Souhlasím s tím, že musíme posílit politické procesy. Toto bude velice důležitá záležitost ve veškerém našem konání. Je především třeba zabezpečit, abychom své zájmy prosadili u budoucích voleb o tom hovořili kolegové Costa Stevenson a také hovořili o zákazu přístupu některých kandidátů zde probíhá v současné době odvolání a doufejme, že toto bude také správně vyřízeno. My šest týdnů před volbami vysíláme pozorovací misi a budeme sledovat také e, přípravný volební proces, což je velice důležité. A my doufáme, že irácké e, orgány zajistí spravedlivý volební proces. Mnozí z vás hovořili o memorandu o understanding v oblasti energetiky a o jeho významu. My jasně ukazujeme, že Irák je unilaterální stát a my spolupracujeme s celým Irákem a my nadále chceme, aby Irák zůstal jednotným a suverénním státem. Já jsem zde slyšela také vaše požadavky o zintenzivnění hospodářské spolupráce. Tady je otázka Kirkuku, která je velice důležitá. A také jsou zde další spolné hranice. E, před e, Irákem je hodně výzev a tyto výzev musí i výzvy Irák vyřešit sám. Já také chci zmínit pomocnou misi OSN, která se snaží v této oblasti působit ale já se domnívám, že dialog mezi Irákem a misí OSN bude mimořádně důležitý. Pokud se týče energetických otázek, tak toto souvisí také s trvalou energetickou politikou pro Irák a také se to týká například energetických dodávek do EU a týká se to rozvoje dalších energetických zdrojů, jako rozvoje solární a větrné energie. Já doufám, že dojde k posílení technické a vědecké spolupráce v budoucnosti. Když přejdu nyní k otázce zrušení delegace, tak zde chceme také zlepšit ovzduší mezi námi a také nyní dojde k pozorovatelské misi před volbami, které se zúčastní i poslanci hovořilo se o stažení jednotek. Prezident Obama chce stáhnout v prosinci 2010 všechny vojenské jednotky a tento proces začne krátce pro volbách, což je také důležitá věc. Já jsem také hovořila o tom, že vyšleme tým na vyhodnocení voleb, což je pro vás také důležité. Pokud se týče Basry, tak zde při, jsme již několikrát Iráku připomněli, že tato otázka musí být eh, nenásilně vyřešena. Když se vrátím tam, kde jsem začala, tak já musím říci, že smýšlím o Iráku opravdu velice optimisticky a toto souvisí s tím, že vidíme budoucí volby před sebou a také silnější, intenzivnější spolupráci mezi EU a Irákem a také doufáme, že se zlepší situace v oblastech, které jsme zmínili, což je například další budování demokracie a také musíme jasně říci, že doufáme v mírovou budoucnost Iráku a na tomto cíli musíme trvale pracovat. Grazie, viceprezidente. La discuss. Děkuji vám, paní místopředsedkyně. Tím končíme rozpravu a přerušujeme jednání do 21. hodiny.